Příslušné litevské orgány mě informovaly o volbě eh, paní Laima Lucia Andrikiene, počínaje 26. května. Paní Andrikiene nahradí pana Landsbergise a prosím ji, aby využívala plnoprávně všech podmínek, které jsou stanoveny v jednací